do jednotlivých eh, výborů a parlamentních eh, delegací. Paní Angelika Wertmann mě sdělila, že eh, nyní přistupuje do skupiny eh, Aliance demokratů a liberálů pro Evropu. Eh, výbor INTA předložil také opravný text a na základě článku 216 odstavec 4 jednacího řádu je tato oprava přijatelná, pokud nikdo nevysloví